Liebe Kolleginnen und Kollegen, kolegyně, kolegové, dostáváme se k hlasování. A nejdříve to bude Prosím vás, usaďte se. Máme tady vlastně jenom jedno Eh, jednu rezoluci o zahájení interinstitucionálních jednání o režimu podpory na dodavky ovoce a zeleniny, banánu mléka, do vzdělávací zařízení a mandátu. Takže nejdříve eh, výbor, kdo je pro, proti tento přijato, tento blok pozměňovací návrhu. Návrh číslo dvě pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se přijato. Jedenáctka pro, proti. Prověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Tak ještě nám tady dobíhají dva či tři kolegové. Takže zdá se, že hlasovali všichni, končí hlasování. Přijato. 16 pro, proti, zdrželi se přijato 26 pro, proti, zdrželi se přijato 27 pro, proti, zdrželi se přijato, 30 pro, proti, pravděpodobně přijato, ale zahajuji elektronický přeskum. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. 33 pro, proti zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, pardon, 37 eh, eh, prověříme na přání, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 43. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 46. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 49. Hlasujeme elektronicky, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasováním. A je to zamítnuto. Číslo 19 pro. 19 proti. Zdrželi se. Přijato. Ano, takže prověříme elektronicky 19. zájevy hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 50 hlasujeme elektronicky, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato tím pádem odpadá 22. Nyní 64 pro, proti, zdrželi se zamítnout 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se přijato 66 28 prověříme za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to jasně přijato. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto a 53 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 29 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se prověříme. Myslím, že to bylo přijato za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 tím odpadá. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 odpadá, 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 odpadá, 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pětka na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, e, přijato. Tím odpadá osmička, původní text odpadá 57, e, zahajuji hlasování po jménech. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 62 pro, proti zdrželi se za odmítnuto 12 pro, proti, zdrželi se přijato 63 odpadá a nyní závěrečné hlasování takto upraveného textu po jménech. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato. Kolegyně, kolegové, přerušuji zasedání do 19. hodiny, kdy se k nám připojí pan komisař. You go? Yeah.